Pánové, a nyní se dostáváme ke hlasování. První bod na pořadu jednání pro hlasování je volba veřejného ochránce práv nebo veřejné ochránkyně práv. Žádám vás o chvilku pozornosti, protože se musíme pokusit ukázat světu, že jsme parlament, který se technologicky soustředí na budoucnost. Budeme totiž hlasovat elektronicky. A to, jak postupovat při elektronickém hlasování, to jste dostali e-mailem i písemně v papírové podobě. Přesto. A to ještě přečtu. A pot při hlasování na vašich obrazovkách se objeví a to, jak obrazovka bude vypadat na těchto obrázcích, které jste dostali. Bude tam stát, o co jde. Takže volba veřejného ochránce práv. Poté bude seznam kandidátů a kandidátek. A poté počet míst, které je třeba obsadit to znamená počet hlasů, které je možné odevzdat, to znamená jeden hlas. To znamená, že můžete odevzdat jeden hlas. Je to volba jednoho kandidáta. Prosím, označte jméno kandidáta nebo kandidátky a modrou šipkou, kterou máte vpravo dole na svých hlasovacích přístrojích. A můžete se pohybovat v tom seznamu nahoru a dolů. Poté můžete hlasovat tím, že se dostanete odpovídající um, šipkou tam, že dostanete se tak na odpovídajícího kandidáta, kterého eh, chcete volit a uh, poté stisknete. Můžete volit jenom pro, pro kandidáta, nemůžete hlasovat proti. A poté když se tedy dostanete tímto světilkem, tímto kurzorem na odpovídajícího kandidáta, kterého chcete eh, volit, můžete hlasovat ano, nebo se můžete zdržet hlasování. Nemůžete hlasovat ne. Poté se vedle jména objeví hvězdička. Takže například tam bude Placido Domingo s hvězdičkou. A nicméně hlasování bude tajné, takže hvězdička poté zmizí. Můžete ji vymazat pomocí modrého tlačítka. Pokud na to tedy stisknete po volbě, pokud stisknete to modlé, modlé, modré tlačítko po volbě, bude to tajné, nikdo neuvidí, koho jste volili. Myslím, že jsem vysvětlil všechno, co bylo třeba vysvětlit. Je někdo, kdo ten eh, postup nezná a chce se ještě zeptat nějakou doplňující otázku? Prosím, máte slovo? E, panie e, przewodniczący, myślę, że nie taktem jest. Děkuji, pane předsedo. mám jeden komentář. Myslím si, že je to trošku netaktní dávat na seznam e, jméno pana Luciana Pavarateho, který již bohužel není mezi námi diese Liste. Okay. Hat jemand etwas zur Technik noch zu fragen? Má někdo nějakou otázku k technice? Nikoli? Dobrá. Provedeme tedy a, testovací hlasování, zkušební hlasování. Při hlasování máte seznám jména. Účelem tohoto hlasování je také to, že podle článku 204 lomeno 6 jednacího řádu je nutné před hlasováním zjistit, ověřit, že eh, na plenárním zasedáním je přítomno minimálně polovina poslanců. Podle mého názoru tomu tak je, nicméně to musíme ověřit. Dámy a pánové, můžete hlasovat eh, pro Gustava Klimta, Amedea Morigliana, Pabla Picassa, Augusta Renoira, Williama Turnera nebo Vincenta van Gogha. Bohužel nikdo z nich není již mezi námi, ale přesto jsem tato jména považoval za jména, která mohou být na seznamu, na zkušebním seznamu. Takže nyní prosím vás, zkušební hlasování. Zahajuji zkušební hlasování. de la Wenn Sie abgestimmt haben, leuchtet die blaue. A pokud jste, pokud jste ohlasovali, zasvítí modrá, modré světýlko. Hlasovali všichni, se ptám. Dobrá, končím hlasování. Abgegebene Stimmen 617 odevzdaných hlasů, 89 se zdrželo a podle, právní, podle řádu musíme mít 309 uh, eh, odevzdaných hlasů, takže to jsme bez problému z, splnili. Uh, takže nyní se dostáváme k řádnému hlasování. Nicméně musíme chviličku počkat, protože se musí eh, systém přepnout, ale tak vám aspoň eh, přečtu, kdo kandiduje. A podle podaných eh, byly předloženy od následující kandidáti a kandidátky pan Alex Brenningmajer, pan Markus Jäger, paní Ria Umenruiten, paní Emily O'Reilly, paní Dagman Dagmar Rodberend a pan Francesco Speroni. Bylo mi sděleno, že systém je připraven, takže zahajuji hlasování. Haben alle Abgeordnete ihre Stimme Hlasovali všichni, všichni poslanky, poslanci a poslankyně. Hlasovali všichni. Ptám se ještě jednou. Ano. Takže ptám se po třetí. Hlasovali všichni? Je tomu tak, takže končím hlasování. Abgegeben worden. Hlasovalo 635 hlasů, 68 78 se zdrželo, takže eh, většina je 318 hlasů. Většinu nikdo nedostal, to znamená, že proběhne druhé hlasování. Ja, Sie haben recht. Entschuldigung, ich habe mich. Máte pravdu, omlouvám se. 713 odevzdaných hlasů. So, meine Damen und Herren, da niemand den ersten im ersten Dámy a pánové, nikdo nedostal většinu v prvním kole a proto zítra se bude konat kolo druhé. Mnohokrát děkuji. Wir kommen nun zur Abstimmung. Nyní se dostáváme k hlasování o zprávě paní Rod Berend, změna služebního řádu úředníků. Nejdříve budeme hlasovat o bloku 1, 78 revidováno. Kde pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nejdříve blok 2, dále blok 2. To odpadá stejně tak jako pozměňovací návrh 79. Dostáváme se tedy k návrhu komise v pozměněném znění. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní se dostáváme k návrhu uh, legislativního usnesení uh, hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Eh, zpráva je schválena. Pan komisař Ševčovič se hlásí o slovo. Prosím, máte slovo. Použil mimo mikrofon. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl využít této příležitosti a osobně poděkovat vám, pane předsedo, a Evropskému parlamentu za podporu, které se nám dostalo při obtížných jednáních. Vím, že eh, vy eh, sám jste eh, osobně se velice angažoval v jednání o celém balíčku, bez vás by to nebylo možné. Chci také vřele poděkovat zpravodajce paní Rodberentové a stínovým zpravodajům panu Baldasáre, paní Lichtenbergerové, paní Lichstremové, panu Kary, panu Mastalkanovi, panu Speronimu, protože jsme velice tvrdě pracovali na uh, této problematice. Byli jsme pod časovým tlakem a myslím, že všem se nám podařilo dospět k úctyhodné dohodě. Jsem velice rád dnešnímu hlasování, pane předsedo, protože eh, schválené nařízení nebo zaměstnanecký řád a schválená reforma jasně ukazují, že evropská Ehm, vlastně státní služba je eh, na úrovni potřeb občanů, přispěje k úsporám a k modernizaci, ale také je to dobré rozhodnutí pro orgány a jejich zaměstnance. Budeme schopni nabírat vysoce kvalifikované zaměstnance, které potřebujeme a zároveň dnešní hlasování ukázalo, že práce pro evropské orgány znamená nejen uh, Eh, ukázat eh, evropskou angažovanost, ale také ukázat eh, schopnost, znalosti, tak, aby ten kandidát prošel náročným výběrovým řízením a aby byl připraven pracovat dlouho, pracovat hodně hodin a i do důchodu později, než je tomu třeba ve státních službách členských států. Věřím tedy, že po této modernizaci se vlastně státní služba v Evropě bude schopna vyrovat, vyrovnat s krizí, s celosvětovými výzvami a bude ve prospěch Evropy, která po krizi určitě bude silnější než před ní. Děkuji. Jinak. Ah, mi dispiace moltissimo. Dove si mette sta cosa? Scusa. pánové. di aver ricevuto dal gruppo Chtěl bych vám sdělit, že jsem obdržel od skupiny eh, GUE žádost eh, o jmenování do výboru pro zahraniční věci. Jsou nějaké připomínky? Ne, takže tato nominace je schválena. Tak Nyní budeme hlasovat o zprávě pana